dear colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v jednání. Měli bychom pokračovat čla, č, bodem 20, sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátorů. Ale koordinátoři se radili zejména o jménech zpravodajů a tak dále. Těch jmén je hodně, čili dostanete tato, tyto informace e-mailem písemně. Dostáváme se tedy přímo k bodu 21. Čeká nás prezentace studie, kterou vypracovalo oddělení pro následné posuzování dopadů EPRS. A název této studie zní Následná analýza rámce EU v oblasti přeshraničních fúzí a dělení, rozdělení. Tuto prezentaci přednese paní doktorka Emanuela Truliová, odborná asistentka na Vysoké škole ekonomické a obchodní v Aténách. Paní doktorko, vítáme vás ve výboru pro právní záležitosti. Máte slovo. Dobré odpoledne. Jak již řekl pan předseda, připravila jsem prezentaci studii, která se týká přeshraničních fúzí a rozdělení. Budu mít eh, analýzu rámce Evropské unie v oblasti těchto fúzí a dělení. Tato studie hodnotí eh, provádění a také dopady ustanovení evropské legislativy, která se týká přeshraničních fúzí a rozdělení společností. Zejména se zaměříme na to, jaký je status quo, který se týká jednak směrnice o přeshraničních fúzích, eh, pardon, směrnice o rozdělení akciových společností ve stejné zemi a dále, jak to vypadá se směrnicí CBMD, směrnicí o přeshraničních fúzích kapitálových společností. Nejprve se podíváme na hodnocení směrnice CBMD, směrnice o přeshraničních fúzích kapitálových společností. Ještě předtím, eh, než vznikla tato směrnice, tak byly ty fúze poměrně složité, nákladné a v některých členských státech dokonce nemožné. Tato směrnice CBMD harmonizovala přeshraniční fůze kapitálových společností ve všech členských státech EU a také ve, člán, ve státech EHS. Její celkový dopad je považován za velice pozitivní, zejména protože došlo od eh, této směrnice k, k prudkému vzrůstu těchto fúzí asi více než 170 Co se týče obsahu, tak tato směrnice vyžaduje, aby všechny členské státy EU a EHS umožňovaly přeshraniční fuze kapitálových společností a také stanoví jasný, předvídatelný a strukturovaný rámec, který přináší právní jistotu, což je zásadní pro tak složité transakce. Jak to vypadá konkrétně s CBMD? <clears throat> Tato směrnice zaručuje, že přeshraniční fúze budou možné a budou také efektivní ve všech členských státech, posiluje ochranu věřitelů a minoritních akcionářů, také se nachází kompromis, který se týká ochrany zaměstnanců, usnadňuje přesun sídla, dos, také dosahuje úspor, které se týkají skupinových reorganizací a také přináší i úspory v transakcích, které se týkají právě přeshraničních fúzí. Ehm, co se týče dále CBMD, tak můžeme říci, že tato směrnice um, umožnila, ne, to je bohužel jiný snímek, Čili navzdory tomu, že tato směrnice má mnoho pozitivních aspektů, tak ještě zůstávají různé překážky, které zabraňují využít plný potenciál CBMD, které se týkají efektivnosti. Takže jaké jsou ty problémy? Za prvé, rozsah působnosti rámce CBMD. Týká se to vlastně pouze kapitálových společností a pouze společností, které mohou fúzovat podle vnitrostátního práva. Za druhé, ochrana zúčastněných stran, což jsou věřitelé, minoritní, mm, minoritní akcionáři a také zaměstnanci. A také jsou tam určité procesní a praktické překážky. Takže, jak už jsem říkala, tato směrnice se týká pouze kapitálových společností, což vlastně může být proti věci CEVIC. Dále, týká se to pouze fúzí firm, které, byly, um, které vznikly v souladu se zákonem jednoho členského státu, takže se to netýká firm, které byly založeny mimo EU nebo EHS a které pouze přesunuly svůj domysl do oblasti EU EHS. Třetí překážka, která se týká CBMD. Podle článku 4 odstavce 1 jsou tyto fúze možné pouze mezi druhy společností, které mohou fúzovat i podle vnitrostátního zákona příslušného členského státu. A ta skutečnost, že členské státy mají možnost eh, vlastně vyloučit eh, možnost eh, fúze některých společností, také vytváří bariéry dalším fúzím. Pak jsou zde ještě určité otázky, které se týkají ochrany jednotlivých zúčastněných stran. Za prvé akcionáři, například hmm, člen, situace v členských státech se výrazně liší ohledně e, doby, od které začíná ochrana a e, doba té ochrany a také různé Eh, modely, které se týkají ochrany mm, věřitelů. Pak, je zde také, pak jsou zde také různé otázníky, které se týkají ochrany minoritních akcionářů. Zase se zde liší velice ta vnitrostátní pravidla, která se týkají ohodnocení aktiv, eh, různých překážek, omezování práv eh, mm, akcionářů a také výplata náhrad minoritním ehm, akcionářům. Co se týče eh, za, um, účasti zaměstnanců, tak opět se ty tradice velice liší mezi jednotlivými členskými státy. Je zde takový poměrně křehký kompromis, kde je poměrně eh, proveditelné řešení a jsou tam ještě určité nejasnosti, které by mohly být vyjasněny. Určitě by to přispělo um, ke zlepšení. Co se týče těch procesních a praktických překážek, Někdy jsou tam problémy v komunikaci mezi orgány i v rámci dokumentace. Také tam chybí různé zrychlené postupy, třeba když dochází k reorganizaci různých poboček nebo ceřiných společností, také chybí různé výjimky a také navíc jsou tam různá účetní pravidla, která se týkají rozhodného data nebo různých um, pravidel pro oceňování a tak dále. Nyní se dostáváme konkrétně tedy k té druhé směrnici. Jedná se o směrnici o rozdělení akciových společností ve stejné zemi. Tato směrnice se týká akciových společností eh, na té, eh, vlastně ve stejné zemi. Nejedná se tedy o přeshraniční rozdělení. Mm, opět mm, tato směrnice nenutí členské státy, aby umožňovaly tato rozdělení, ale umožňují, aby členské státy mohly využít tuto směrnici, pokud to dovolují. Navzdory tomu, že tedy zde chybí jasný mechanismus, tak členské státy, některé členské státy si vytvořily svůj vlastní mechanismus, který umožňuje i přes hraniční rozdělování. Někdy dochází k takzvanému gold platingu, a také eh, v některých zemích eh, existuje i legislativa také přeshraniční rozdělení, která ta legislativa vlastně existuje nezávisle na CBMD. V některých členských státech ovšem tato možnost vůbec není, takže mezi členskými státy panují obrovské rozdíly v oblasti rozdělování, přeshraničního rozdělování. Čili pro tuto směrnici je klíčové, že je to omezené pouze na rozdělení společnosti ve stejné zemi. Čili chybí zde nějaký evropský, celoevropský právní rámec, který by se týkal přeshraničních situací. To je hlavní problém. Mnoho členských států nemá ani žádná do, další pravidla, která by to umožňovala, taková přeshraniční rozdělování. A mají velice, mm, ty firmy musí podnikat velice složité transakce, Navíc neexistuje ani mm, žádná strukturovaná, žádný strukturovaný postup pro přeshraniční rozdělování, což je velkou překážkou i pro mobilitu firm v rámci EU. <clears throat> Evropská komise ve svém feedbacku z roku 2015 sdělila, že většina zúčastněných stran jsou proto, aby zde bylo více harmonizace, jak u těch fúzí, tak i u těch rozdělení. Návrh, kodifikační návrh komise se snaží uh, inkorporovat do jednotného textu ustanovení, které existují již v těch obou těchto směrnicích CBMD i v té směrnici o rozdělení akciových společností ve stejné zemi. Jedná se ale pouze o kodifikační činnost a ne, ne, ne, ne, nejsou tam vlastně žádná nová ustanovení, která by se týkala toho, že by ty přeshraniční rozdělování byla nějak ulehčena nebo že by se tam nějak měnil systém těch přeshraničních fúzí. Um, jsou tam také otázka, jak zlepšit eh, postavení těch institucí a zúčastněných stran. Jsou tam různé tři možnosti. Za prvé plná harmonizace, za druhé určitý eh, výběr z pevně stanovených variant, anebo výběr z volně stanovených variant. Eh, takže za prvé plná harmonizace, což znamená standard, který by byl ve všech členských státech, eh, vycházelo mm, byly by tam také plně harmonizované režimy pro ochranu minoritních Eh, akcionářů a věřitelů. Pak je tam tedy ten fixed menu, eh, pevně stanovené menu, tam vlastně by byly, mm, anebo ten, tam by si členské státy mohly vybrat mezi dvěma možnostmi. No a potom te, to otevřené menu, volné menu, tam vlastně by si členské státy mohly jaksi namíchat eh, možnost, možnosti ze seznamu. A by byste tedy, členské státy byste měly největší eh, možnost eh, vlastních, eh, vlastní libovůle, ale stále vlastně by si uchovaly některé výhody, které se týkají zejména snižování nákladů, tím, že byste byly vlastně pouze omezené možnosti. No a teď se dostávám k závěrům. CBMD je velice úspěšným nástrojem, nicméně stále zde ještě existují překážky, které omezují plné, plnou efektivitu této směrnice. A tyto problémy bychom mohli vyřešit následovně. Za prvé, rozšířit rozsah působnosti, aby se vztahovalo i na všechny právní subjekty v rámci smyslu článku 54 SMFF. Dále, dále harmonizovat pravidla, která se týkají ochrany věřitelů. Možná by tam mohlo být i také určitý ex post ochranný systém, který by nespomalil fúzi. Za C, Další harmonizování ochrany drobných eh, nebo minoritních akcionářů, možnost také získat eh, kompenzace, zade z různé výjimky, zavedení výjimek od požadavku na zprávu o fuzi, e, harmonizovat pravidla, která se týkají účetního data a hodnocení, za F zjednodušení dokumentace a komunikace mezi příslušnými vnitrostátními orgány a za G další zjednodušení pravidel, které se týká ochrany zaměstnanců nebo možná třeba nové pokyny komise. To by také mohlo být užitečné. Co se týče ehm, rozdělení společností, tak hlavním problémem je to, že směrnice 82 lomeno 891 se týká pouze společnosti ve stejné zemi a v současnosti neexistuje žádný celoevropský právní rámec. Většinou e, stávající situace je taková, že pouze několik členských států má odpovídající postupy a většina z nich um, neošetřuje tyto přeshraniční rozdělení. A přitom je to velice důležité, protože to je vlastně reorganizační nástroj pro společnosti. Také zde máme judikaturu eh, soudního dvora v případu CEVIK nebo VALE, které hovoří o svobodě usazování firm. Je tedy dobré, nebo mohl by, mohl by být navržen nový rámec, který se týká přeshraničního rozdělování společností v souladu s CBMD a s její revizí. A poslanci eh, by tedy mohli žádat oprávněně legislativní iniciativy na poli um, umožnění mobility firem, buď, ve, ve, eh, buď že by se revidovala směrnice CBMD, anebo že by se um, zde byla nová pravidla pro přeshraniční rozdělování firem. Děkuji za tuto prezentaci a nyní je prostor na vaše otázky nebo komentáře, prosím. Mrs. Niebler. Paní Niebler. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také naší přednášející. Já bych prosila, eh, aby eh, de facto ty velice teoretické výklady eh, byly trošku naplněny životem. Mě by zajímalo, kolik vlastně existuje ročně takovýchto fúzí nebo pak rozdělení v Evropské unii které země nebo které obory jsou více či méně eh, eh, tím postiženy. A pokud tedy eh, víte, jaké jsou tam překážky, taky můžete třeba na příkladu ukázat, jak to vypadá v praxi. Mně by to tady velice pomohlo, pokud se týče tedy také otázek, které budeme muset řešit při přepracování textu. Takže mohla byste uvést jeden, dva praktické příklady, abychom viděli, eh, kde ty problémy existují a co bychom mohli do budoucna zlepšit. Děkuji. Nikdo další se nehlásí zatím. Takže eh, můžete prosím odpovědět. No, Eh, jestli se můžu tedy eh, zeptat, eh, to je otázka před tím SMD, anebo současný stav. Poněvadž mám tady odkazy naší zprávě. Je tam řada různých příkladů. Například je tady případová studie, a jednotlivé příklady eh, se týkají eh, konkrétních typů překážek. Například pokud se týče eh, dosahu platnosti, tak tady máme odkazy na fúze, které se nemohly skutečnit a máme tady potom příklady, které nespadají pod současnou CBMD. Mě by eh, zajímalo, nebo v podstatě nevím, jestli eh, máte nějaký konkrétní zájem. Mám tady takový celkem jako eh, drobný případ číslo 45 a sice vliv účetnictví CBMD mezi Německem a Rumunském. Německá firma zde tady byla eh, ustanovena nebo vznikla před eh, rozhodným datem pro fúzi, ale na eh, rumunské straně se říká, že je zde ty, ty dvě, ta dvě data patří pouze k jednomu dni a v tom případě je tady problém, že v účetnictví se neobjevily určité transakce, poněvadž se postupovalo podle Eh, různých, eh, eh, různých právních záležitostí, čili toto je takový příklad velice drobný. Podle toho, o co vás konkrétně zajímá, bych tady mohla možná vůbec další, nechci vás tady celkem nudit. Thank you very much. No- Děkuji vám. Tak eh, vidím, že nemáme eh, další eh, přihlášky do debaty, takže vám děkujeme, paní doktorko, za vaši prezentaci. A přecházíme k dalšímu bodu, který je do jisté míry velmi podobný. A sice budeme se zabývat zprávou o mm, přeshraničních fúzích a rozdělení a naším zpravodajem je pan Gaspara. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji paní doktorce Truly za studii, kterou eh, předložila. Já se na to pak podívám ještě podrobněji, ale myslím si, že z toho, co nám dnes řekla, vyplývá, že se v řadě bodů s ní zhoduji ve svém návrhu zprávy vztahy té stávající směrnice, která v současnosti platí a která měla velice pozitivní dopady, která usnadnila eh, řadu přeshraničních fúzí a značně snížila náklady a vedla tak k určité dynamice v právu společností. Ale zároveň, poté co Evropský soud vynesl řadu rozsudků, se objevily i určité problémy, o kterých eh, ta studie hovořila, na které se ještě podíváme. Týkalo se to především těch fúzí, ale především nějaké konkrétní směrnice, která by se zabývala rozděleními podniků. Myslím si, že je proto velice důležité, aby ta zpráva kterou připravuji, byla co nejvíce podpořená, a to ještě do léta, tak abychom Evropské komisi, která připravuje legislativní reformu příslušné směrnice, dali možnost seznámit se s našimi podněty, tak aby mohla určité změny do toho návrhu začlenit po těch deseti letech experimentování a velkých změn na trhu, vzniku nových společností a tak dále. Dále v tom návrhu, který ještě stále je otevřen návrhům ostatních kolegů, protože ještě to bude nějakou dobu trvat, než tento návrh nebo tu zprávu schválíme, tak ta zpráva se týká především dvou oblastí. Jednak revize nástrojů, které upravují fůze a dále také větší harmonizace, pokud eh, jde o ochranu především minoritních akcionářů a také e, dostatečnou ochranu v rámci jednotlivých odvětví a ochranu zaměstnanců. Důležité bude zavést určité jednotné standardy, lépe využívat digitalizace, monitorovat dodržování stávajících norem, například v oblasti aktiv a pasiv, majetku podniku, doba ochrany věřitelů, podle toho, jak eh, to určí valná hromada, eh, lepší ochrana drobných akcionářů, právo na kompenzaci, eh, pokud jaksi nesouhlasí s tou fúzí a další parametry. Důležitá jsou samozřejmě také je ochrana pracujících, zavedení určitých rychlých postupů v případě, že je dosaženo konsensu. A pokud jde o ta stávající pravidla, tam je třeba zvlášť chránit eh, práva zaměstnanců, tak aby některé podniky nevyužívaly přeshraničních fúzí pouze proto, aby přesunuli své sídlo eh, z daňových, sociálních a právních důvodů do jiného státu. A další bod, ten se týká rozdělení a zde doufáme, že legislativní návrh komise bude lépe definovat to, co tedy zatím chybí v té směrnici z roku 2005, tak, aby bylo možné zavést eh, speciální normy které jaksi budou odrážet to, co již existuje u přeshraničních fúzí, to znamená ochrana minoritních akcionářů a tak dále. A za druhé, bude třeba provést určitou typologii všech možných druhů rozdělení, které v současnosti probíhají. Opíráme se také o výsledky veřejné konzultace, kterou provedla Evropská komise. Ta konzultace skončila v roce 2015 a zúčastnili se jí hospodářské subjekty a další aktéři. Pokud kolegové budou souhlasit, navrhl bych, tak abychom do léta zprávu stihli eh, schválit eh, na plenárním zasedání. Tak bych tedy navrhl následující eh, harmonogram. Do 17. února by se předkládaly pozměňovací návrhy, potom bychom o nich diskutovali ve výboru eh, Jury na konci května a do léta by se to snad stihlo odhlasovat na plenárce. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, nyní se ptám, zda jsou nějaké komentáře či otázky. Pan Raděv. Благодаря, господин председател. Kolegy. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych chtěl nejprve panu Gasparovi poblahopřát k jeho návrhu zprávy o přeshraničních vůzích a rozděleních. Tato, tato oblast práva společen, společností je velice důležitá pro posílení mobility podniků na jednotném trhu. A zjednodušení eh, těchto procesů je velice důležité pro evropské podniky, o čemž svědčí velký nárůst fúzí od té doby, co příslušná směrnice vstoupila v platnost. Souhlasím také s tím, že pravidla pro přeshraniční fúze by měla být přeskoumána a vyjasněná, včetně přijetí těch typizovaných vícejazyčných formulářů a lepším využíváním digitalizace. Neměli bychom se však omezovat pouze na přeshraniční fůze. Měli bychom do toho procesu začlenit také rozdělení a transfery sídla společností, pokud to tedy není s cílem daňových úniků. Potřebujeme tento typ přeshraničních transakcí harmonizovat. Tato harmonizace však musí být harmonizací minimální. Zároveň je třeba přihlížet k otázkám ochrany zaměstnanců. Nicméně, vzhledem k tomu, že národní legislativy v této oblasti se značně liší a téma je také velmi politicky citlivé, se domnívám, že toto téma by v rámci celé diskuse nemělo být nijak centrální. Bylo by spíše vhodné o tom diskutovat, až budeme si rámcově přeskoumávat pravidla pro ochranu pracujících Evropské unii. Děkuji. Vidím, že by se hlásil někdo další o slovo, tak se ptám, zda se chce vyjádřit komise. Děkuji, pane předsedo. My nyní pracujeme na svém pracovním programu, takže my bychom zatím teď se zdrželi komentářů k této věci. Dobře, děkuji. Pane zpravodaj, chcete ještě něco dodat? Já bych chtěl poděkovat eh, kolegovi, který hovořil. Myslím si, že ta část, která se týká ochrany zaměstnanců, ta o té tedy také hovořím a odráží to, co jaké stanovisko zde zaujímá tento výbor a Evropský parlament. A chtěl jsem se ještě zeptat, zda všichni souhlasí s tím navrhovaným harmonogramem. I did not see any object. Myslím, že někdo nevyjádřil námitku. Ani ze strany poslanců, ani ze strany sekretariátu. Takže to vypadá, že ten harmonogram je v pořádku. Končíme tento bod a budeme pokračovat bodem 24. Informace o známení výsledků, které se týká výkladu a provádění interinstitucionální dohody o stokonalení tvorby právních předpisů. Já sám jsem zpravodajem v tomto případě, takže mi dovolte vás informovat, že 26. ledna 2017 se konala šestá schůze pracovní skupiny. Hlavní body na pořadu jednání byly za prvé výměna názorů s panem Markusem Winklerem, mm, tajemníkem nebo nám náměstkem tajemníka, který má na starost eh, parlamentní pracovní eh, skupinu, která se týká provádění interinstitucionální dohody o zákonné tvorbě právních předpisů. A za B také se konala výměna názorů na zkušenosti různých výborů, které se týkají transparentnosti a koordinaci legislativního procesu v rámci dohody IIA. Pracovní skupina vyslechla názory pana Winklera. Pan Winkler zdůraznil, že i když tato interinstitucionální dohoda odpovídá z velké části potřebám Evropského parlamentu. Stále tam ještě zůstávají určité otázky. Například, kde, kudy vede dělicí čára mezi delegovanými a implementovanými akty, Dále dalším otazníkem je zřízení společné databáze o e, stavu hmm, připravované legislativy a tam by měl parlament volat po větší transparentnosti. Pan Winkler rovněž zdůraznil, že nejdůležitější je naleznout správnou rovnováhu mezi potřebou transparentnosti a mezi ochranou e, určité zóny, e, aby se zaručil hladký legislativní proces. Pan Winkler eh, poté um, uvedl seznam různých iniciativ, které by zacházely tímto směrem. Předseda může odpovědět na žádost eh, nebo na otázku ombudsmana, která se týká transparentnosti trialogů. Pak zde může být také ta společná legislativní databáze, společné usnesení o programování, které by podepsaly všechny tři instituce, mm, společné tiskové konference, nebo nadcházející jednání, která se týkají rejstříku transparentnosti. E, poslanci dále mm, pokládali dotazy nebo vyjadřovali své názory, které se týkají pracovní skupiny pana Winklera, e, provádění odstavce 34 dohody, e, zveřejňování dokumentů týkajících se trialogů, ptali se také na nové pravidlo 69c, ptali se na jednání té, mm, kudy vede ta dělicí čára také padly dotazy na mechanismy, které mají zaručit, že po každém trialogu budeme zpátky informováni o výsledcích. Mm, ptali se také na posouzení dopadu během trialogu a na tom, jaký má parlament e, úlohu v prosazování transparentnosti. Pracovní skupina si dále vyslechla paní Fordovou, předsedkyni výboru IMCO a pan Galtieri, předseda výboru ECON. E, pan, jak paní Ford, tak pan Galtieri hovořili o svých zkušenostech, které se týkaly transparentnosti v legislativním procesu. Paní Fordová hovořila o různých eh, nástrojích, které mají zaručit vyšší standard transparentnosti ve v jejím výboru a také um, hovořila o svém přání, které se týká právě lepší transparentnosti v ostatních orgánech. Rovněž uvedla některé konkrétní návrhy, jak zlepšit transparentnost uvnitř parlamentu. Pan Galtieri také mimo jiné zmínil i Eh, dlouhodobé eh, dlouhodobé postupy tohoto výboru a rovněž pochválil nová ustanovení jednacího řádu, která jdou tím stejným směrem. Rovněž hovořil o úsilí, které bylo vynaloženo za tím účelem, aby se s radou koordinovaly časové harmonogramy a aby se a také vyjádřil politování nad stále nad tou asymetrií mezi Mm, parlamentem a radou a hovořil o tom, že parlament je transparentnější než rada. Já bych eh, možná také dal slovo paní Hautale, která na té schůzce byla přítomna rovněž, ale paní Hautala zde dnes není. Takže pokud si mm, přítomní kolegové přejí vystoupit, eh, mohu jim dát prostor. Nevidím však, že by se někdo hlásil o slovo. A tím tedy můžeme tento bod uzavřít. we can make a break and we can try and make We have a uh, problem because for... Nyní nastal problém, protože na body 25 a 26, které budou projednávané společně, zatím nám chybí pan zpravodaj, Andr, pan Anderson. A co se týče bodu 28, tak jeho zpravodaj pan Lebreton rovněž není přítomen. Navrhuji, abychom si dali krátkou pauzu, aby všichni tito lidé mohli být informováni o tom, že mají přijít na další body. Navrhuji pět minut. Okay, so we have Mr. No, tak eh, pan Anderson je mezi námi. Můžeme tady otevřít eh, body 25 a 26 ve společné debatě a pan Anderson má slovo. Děkuji. Evropský parlament eh, mnohokrát volal po rychlé ratifikaci eh, dohody s Marrakeše. To by znamenalo implementovat tuto, eh, debat, tuto dohodu do Evropského aky a to je také role Evropského parlamentu a mě jako zpravodajem. Je třeba, že zde byla, proběhlo jednání s těmi nejkompetentnějšími organizacemi na světě a teď opravdu není důvod ztrácet čas. Hovořili jsme o velice eh, zacílené výjimky pro určité kategorie eh, lidí, které trpí tím, co se nazývá hlad po knihách. Tedy jsou to lidé Eh, s, poti, eh, s poruchami čtení, případně zraku. Eh, je to otázka kultury, vzdělávání a sociální inkluze a my nemůžeme jít proti tomuto trendu. Spolu s dalšími politickými skupinami a výbory musíme na tomto pracovat. Stanoviska KOMP, PETI a dalších výborů jsou velice užitečná všechny zapojené výbory eh, skutečně chtějí, aby se eh, návrh komise co nejrychleji proměnil v legislativu. Pokud se týče harmonogramu, eh, já bych nejraději, kdybychom mohli hlasovat dnes, jenomže my jsme se shodli na kompromisu v tom, že bude hlasování koncem února, aby výbor kont měl více času Petty a Empl již svá stanoviska přijali a to znamená, že eh, se nám tady opravdu blíží eh, ta, eh, to uskutečnění, takže opravdu se můžeme těšit na to, že budeme hlasovat v únoru. Taková je většina v parlamentu. Ve výboru Jury máme zhruba stovku pozměňovacích návrhů a když jsem si je pročetl, myslím, že by bylo možné najít eh, skutečně široký kompromis a to velmi rychle. Děkuji. Eh, thank you, thank you S. Děkuji. Nyní se ptám, zda někdo z přítomných eh, poslanců chce něco říct. Pan Negresku. Just briefly, also jen stručně já chci poděkovat panu zpravodaji za spolupráci na tomto tématu. Domnívám se, že tato zpráva by měla být schválena co nejdříve a měli bychom také se eh, přidržet eh, toho dosahu zprávy. Eh, myslím, že skutečně pro tyto postižené lidi je to potřebná výjimka a doufám, že Eh, rada vyslechne a přikloní se k názorům parlamentu a komise k tomuto tématu. Eh, thank you. Uh, there is no... <laughs> Děkuji. Nikdo další se nehlásí do debaty. Já předpokládám, že tedy všichni přítomní eh, souhlasí s panem Negreskem. Eh, ptám se nyní komise, zda si přeje promluvit k tomuto tématu. Thank you very much. Eh, děkuji vám, pane předsedo. My jsme de facto měli možnost se k tomu vyjádřit včera v takovém méně formálním prostředí, takže v zásadě Eh, bych řekl jenom to, že komise vítá přístup k parlamentu k této věci a eh, přejeme si konstruktivně spolupracovat na hladkém a rychlém přijetí eh, legislativní návrhu. Obecně se domnívám, že také v radě je podobné povědomí, že je třeba tohoto využít. Čili myslím, že bychom mohli e, dospět e, v přiměřené době k velmi rozumným výsledkům. Vítáme práci vedenou zpravodajem a těšíme se na další kroky. Děkuji vám. Děkuji vám. E, předpokládám, že také předsednictví si poznamenalo, jak důležité to je téma pro nás, Přejete si prosím k tomu něco říci? Ne, dobře. V tom případě na jednu stranu tady máme prostor na debatu, ale jelikož eh, se nikdo do debaty nehlásí, můžeme tyto dva body uzavřít. Zbývá nám projednat ještě jeden bod, Spravodajem je pan Lebreton a již eh, spěchá k nám, bude zde za pět minut. Takže dejme mu eh, příležitost eh, pronést svou řeč v mojí jazyce. Uh, Kolegové, můžeme pokračovat. Máme tady na programu bod číslo 28, a sice ochrana před dumpingovým dovozem eh, a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU. A slovo dostává pan zpravodaj Lebreton. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Cílem tohoto textu je vyjádřit se k návrhu komise, která chce e, změnit e, nařízení 9037 a 1036 o boji proti dovozu dotovaných výrobků a proti dumpingu, která vypršela v prosinci 2016 a proto je důležité se nějak k tomu postavit, protože Čína chce získat status tržní ekonomiky. Pokud jde o rizika dumpingu, tak výrobky dovážené z Číny do Evropské unie byly srovnány s tím, pokud by to zboží bylo vyváženo třeba do Brazílie, a poté vlastně byla stanovena, nebo lze stanovit celní poplatky. Tento systém ale nelze udržovat eh, vzhledem k těm událostem, k kterým došlo a komise stanoví nový postup, kde by byly provedeny studie jednotlivých odvětví, které by se týkaly cen v Číně a na jejich základě by se zjistilo, jak vysoké by měly být ty celní poplatky, tak aby nedocházelo k závažnému narušení trhu. Tento návrh se ale nelíbí evropským podnikům, které z něj mají velké obavy, protože to důkazní břemeno, že dochází k dumpingu, by spočívalo na Evropanech a v případě pochybností by mělo být spíše na Číně, aby prokázala, že neprovádí dumping. Proto tento systém je považován za nedostatečně ochraňující evropský trh a já vyzývám výbor Jury, aby návrh komise zamítl. Thank you very much, Mr. Buda. Děkuji, pan Buda. Děkuji. Pane předsedo, já jsem velice pozorně poslouchal, co říkal pan zpravodaj, proč si přeje zamítnutí tohoto návrhu komise. Já se domnívám, že zde tedy budeme nyní mít odlišné podmínky a měli bychom se co nejvíce i za těchto nových podmínek snažit chránit eh, naše trhy. Ve Spojených státech amerických to již dělat začali a myslím si, že i Evropská unie by měla přikročit k naléhavým opatřením, protože všichni víme, jak eh, významný dovoz eh, ze třetích zemí je a jakým způsobem by mohl ohrozit především zaměstnanost v Evropě. Já jsem pro přijetí toho návrhu Evropské komise, protože se domnívám, že nástroje, které navrhuje, umožňuje dosáhnout účinného a vyrovnaného přístupu, tak abychom chr- dokázali chránit zájmy Evropské unie vůči tomuto dumpingu, který by mohli uplatňovat eh, třetí státy. Ještě jednou zopakuji, že my jsme nyní v takové situaci, kdy musíme být velice bdělí, ale zároveň také efektivní, protože jinak bychom mohli zůstat mimo hru. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo má nějaký komentář? Nevidím, že by se někdo hlásil. Normálně bych eh, požádal komisi, aby se k tomu vyjádřila, nicméně komise zde nyní zastoupena není. Já bych vás tedy požádal, abyste si zapsali, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je stanovená na pondělí 6. února v 6 hodin odpoledne nebo večer. Zdá se, že vůči tomuto datu nikdo nic nenamítá. Pokud si pan zpravodaj, pokud nechce zareagovat na to, co říkal pan Buda, můžeme tento bod uzavřít. Ano, já děkuji panu Budovi za to, že vyjádřil svůj názor. My, já souhlasím s tím, z čeho pan Buda vychází, s tím, že je třeba chránit evropské hospodářství vůči dumpingovému dovozu z třetích zemí, ale jinak se díváme na to, jak by to mělo být zajištěno. Já navrhuji zamítnout návrh komise, to ne proto, že by ten návrh byl zcela špatný, ale myslím si, že je nedostatečný, že bychom mohli přijmout ještě více ochranářská opatření. To je můj důvod pro zamítnutí toho návrhu komise. My se líšíme nikoli v podstatě věci, ale ve stupni. Pane Budo? Děkuji, pane předsedo. Já bych tedy rád využil této příležitosti, protože vím, že máme více času My jsme zde měli od komise návrhy, které nezacházejí skutečně příliš daleko, ale myslím si, že řešením není ten návrh komise zamítnout, ale naopak ten návrh pozměnit tak, aby odpovídal těm cílům, o které nám všechny jde, tedy o ochranu hospodářských zájmů Unie. Pokud totiž ten návrh komise zamítneme, tak se to všechno zase spozdí. Návrh půjde zpět na komisi, a já se domnívám, že my ale nyní musíme zcela naléhavě jednat, takže navrhuji návrh změnit, nikoli zamítnout. Eh Dobře, v tomto případě si tedy s velkým zájmem vyčkám vašich pozměňovacích návrhů. Děkuji, tím pádem můžeme tento bod uzavřít a jediná věc, kterou chci k tomu říci, je, že příští schůze se bude konat v Bruselu v úterý 28. února od 15 do 18.30. Děkuji vám všem, že jste se zúčastnili odpolední části zasedání.